Okay, colleagues, please be seated once more. We start the after... Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, usaďte se, zahajujeme odpolední část dnešního zasedání a vám děkuji za to, že jste přišli. Máme před sebou ještě zajímavé body na programu a první obsahový bod na dnešní odpoledne je provádění společného varšavského prohlášení EU NATO. Je mi potěšením a ctí zde přivítat naše vážené hosty. Velice vám dobře známe, protože oba dva již se našich jednání v minulosti účastnili. Pokud jde o pana ředitele Iklodyho, tak ten se účastnil poměrně často. Dovolte, abych tedy přivítala pana ředitele Timo Eskostera z NATO, ten je zodpovědný za obranou politiku a obrané kapacity. A samozřejmě ředi, pana ředitele Gábora i Klaudyho, který je tedy z ředitelství pro řešení krizí a krizové plánování z SVČ. Téma je tady dobře známé, už jsme vlastně měli k dispozici i zprávu o provádění. Je tam 42 cílů, které společně odprezentovala vysoká představitelka a e, generální tajemník Stoltenberg. Takže bez dalšího už bych chtěla předat slovo našim váženým hostům. Takže, pane řediteli Kostere, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, děkuji vám za příležitost opět přijít do vašeho podvýboru. Je mi vždycky ctí a samozřejmě velice rád se vždycky setkávám i s Gáborem i Klódym, nejenom při této příležitosti, ale při dalších příležitostech. Tématem je dnes strategické partnerství mezi EU a NATO a společné prohlášení, které tři vysocí představitelé eh, loni podepsali a budeme hovořit o tom, jak tedy eh, funguje implementace tohoto eh, prohlášení. Bylo podepsáno loni v červenci ve Varšavě a 6.12. loni na základě tohoto společného prohlášení jak EU, tak NATO a jejich rady, tedy schválili společnou, společnou sadu 42 návrhů v rámci tohoto prohlášení. Samozřejmě spolupráce mezi těmito dvěma organizacemi je zásadní. Vzhledem ke stávajícímu strategickému pro, eh, prostředí EU i NATO čelí bezprecedentním hrozbám a ani jedna z těchto organizací nemá dostatek nástrojů k tomu, aby se s těmito bezpečnostními výzvami vyrovnala sama. V NATO vítáme nedávné úsilí EU o posílení evropské obrany. Silná evropská obrana může a měla by eh, vybudovat lepší eh, kapacity a více kapacit mezi eh, státy EU, větší spolupráci, větší výdaje na obranu a také vývoj obraného průmyslu a také posílení spolupráce mezi EU a NATO také Evropský fond pro, obravu, pro obranu by mohl Eh, vlastně měnit pravidla hry, protože eh, jde o posílení výdaje eh, na obranu a také posílení průmyslové základy. A to vše je v, za, v zájmech aliance, protože silnější Evropa znamená silnější NATO a také NATO a také to tedy samozřejmě pomůže vyrovnat rovnováhu mezi jednotlivými částmi a musíme zajistit, že přitom úsilí EU i NATO bude spolu v souladu, bude se doplňovat. Ale zpátky tedy ke spolupráci EU-NATO. Naše společná práce za poslední rok už vedla k zásadním výsledkům. Došlo ke kvalitativní změně v našem zapojení a ve spolupráci mezi těmito dvěma organizacemi. Ta spolupráce v tuto chvíli už je prostě zavedenou normou. A při této spolupráci, podle mého názoru, se nám daří také vyslat jasný signál celé řadě Eh, o dalších aktérů, za prvé především veřejnosti a daňovým poplatníkům, že tedy spolu nesoutěžíme, že neplýtváme eh, prostředky, kterých není příliš mnoho, že se snažíme o společnou přidanou hodnotu a dále je zde jasné sdělení našim potenciálním protivníkům, že tedy eh, rozhodně chceme reagovat na jejich úsilí o oslabení naší společnosti, protože naše společné úsilí může jak si dosáhnout větších výsledků, než jenom, kdybychom se každý snažili zvlášť. A pro naše klíčové partnery je zde jasné sdělení v tom smyslu, že stojíme při nich a chceme budovat společné kapacity a chceme stabilizovat jejich sousedství země v jejich sousedství, které jsou také v našem sousedství. Podařilo se nám dosáhnout jasných hmatatelných výsledků, pokud jde o na naše návrhy a dovolte, abych tady eh, konkrétně zmínil některé konkrétní akce. Za prvé spolupráce, pokud jde o boj proti hybridním hrozbám. Teď je to důležitější než kdy předtím a 10 z těch 42 návrhů, které jsme společně představili, se týkají boje proti hybridním hrozbám. Také lepší zmapování situace je pro nás zásadní, abychom mohli bojovat efektivně proti těmto hrozbám a e, zřízení té Evropské, Evropského centra pro sdílení informací o hybridních hrozbách a také nově vytvořené eh, centrum NATO pro analýzu hybridních rizik nám pomůže v této věci. Spolupráce mezi našimi strategickými týmy pro komunikacemi, eh, komunikačními jednotkami tady také eh, Především směrem k našim východním partnerům nám pomůže rozšířit tento hlavní signál, že tady spojíme spolu. Týká se to také západního Balkánu. Také nadále zapojujeme do aktivit Evropského centra pro eh, boj proti hybridním hrozbám, které bylo nedávno zřízeno v Helsinkách. Dále spolupráce a koordinace, pokud jde o provozní otázky a operace, především operace Sofia a Strážce moře Sea Guardian, ty byly posílené, sta, pravidelně se vyměňujeme informace, podporujeme se logisticky, to je v Egejském moři a samozřejmě stavíme na, i na dříve získaných zkušenostech v Indickém oceánu. Pokud jde tedy o boj proti teroristickým hrozbám tam. Nedávné koordinované kybernetické útoky po celém světě ukázaly, jaká máme slabá místa a spolupráce v oblasti e, školení, cvičení a vzdělávání nadále pokračuje, abychom tady nadále posilovali naše partnerství. Pokud jde o bezpečnostní kapacity, tak štáby nadále chtějí zajišťovat eh, koherentnost eh, a soulad mezi plánovacím procesem na eh, straně NATO a také rozvojovým plánem na straně EU. To znamená, že v rámci celého plánovacího procesu také štáb EU přispívá a chceme samozřejmě zajistit také soulad mezi nadnárodními projekty na straně EU a také NATO a máme už eh, konkrétní výsledky, jako například v oblasti doplňování paliva ve vzduchu. Pokud jde o průmysl, obraný průmysl a výzkum, tak NATO a EU mají mechanismus pro spolupráci, abychom mohli dále posilovat dialog v této oblasti. Především eh, se zaměřujeme na konkrétní oblasti společného zájmu. A poprvé EU i NATO a jejich štáby budou společně eh, vykonávat svoji odpovědnost, pokud jde o hybridní scénář a také zkoušky. Pokud do a zapojení, aktivní eh, zapojení eh, NATO do eh, CMX 17, které proběhne v říjnu a také cvičení PACE 17, nadále má za úkol tedy testovat provádění dalších několika našich společných cílů, které jsou definovány na úrovni EU i NATO v hybridním kontextu. Je to tady včasné varování, také smapování eh, situace, strategická komunikace, předcházení krizím a kybernetickým krizím a reakce na ně. Eh, pomoc našim partnerům při vybudování jejich kapacit a posilování jejich odolnosti především na západním Balkáně a také v našem východním a jižním sousedství, to je společný cíl obou organizací. Spolupráce v terénu a na úrovni tedy centrál se posílila v, této, v tomto smyslu a identifikovali jsme klíčové oblasti spolupráce, jako například strategická komunikace, eh, kybernetická oblast, eh, skladování munice a také eh, zabezpečení v třech, v třech pilotních zemích, tedy Bosna a Hercegovina, Moldavsko a Tunisko. Celkově tedy díky jasným politickým závazkům byl rozšířen bilaterální dialog prostřednictvím konsolidovaného eh, systému, kde tady máme pozvánky na vysoké úrovni, na ministerská setkání, ale samozřejmě jsou také neformální i formální zasedání na jiných úrovních. Já minule, například osobně minulý týden jsem se účastnil zasedání eh, evropských eh, politických ředitelů v Talinu v Estonsku. Závěrem chci ještě jednou zdůraznit, že ani NATO, ani EU se nemohou se stávajícími současnými výzvami poprat sami. Ani jeden z nás nemá sám o sobě nezbytné nástroje k tomu, aby se vyrovnal se situací u našich hranic. A společně máme tedy k dispozici dostatečné nástroje pro to, abychom situaci změnili. Takže se těším na další zintenzivnění a rozvoj naší spolupráce v další budoucnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane řediteli. A teď má slovo pan ředitel Gábor Inklody. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A dobré odpoledne všem. Jsem velice rád, že opět se mohu účastnit eh, tohoto zasedání, no a že mám vedle sebe Tima a to, co jste se dozvěděl, Tina, je víceméně e, úplný popis toho, jak jsme v rámci toho projektu pokročili a já zcela jistě nemám v úmyslu opakovat e, nic z toho, co zde zaznělo. Pouze bych spíš určité záležitosti rád výraznil, zdůraznil. Nejdříve společné prohlášení varšavské záleží na něm tolik, protože se jedná vysloveně o milník z pohledu změny přístupu a to spustí změny v celém širokém našem přístupu. A dospěli jsme k tomu tak, že jsme si uvědomili, že pokud chceme dospět k žádným reakcím na výzvy, kterým čelí naše země, tak ty dva nástroje po dlouhém, předlouhém období paralýzy by měly prostřednictvím koordinace věci posunout ku předu. Kromě toho, ono často rok 2014 se nazývá rokem změn. Jak e, z důvodu vývoje situace na východě, tak ale i na jihu. A stejně tak je významná skutečnost, že nikoli pouze naši institucionální lídři byli schopni poukázat na těch sedm prioritních oblastí pro interakci, ale později téhož roku v prosinci naši spojenci a členské státy se dohodli na těch 42 návrzích. Ono tady nejde pouze o matematiku, že 42 je tedy víc než 7. Jde spíše o to, že opravdu členské státy rovněž jsem jsou ochotny pod těmito návrhy podepsat. Že nejde pouze o interinstitucionální lídry, kteří začnou spolupracovat, ale že si přisvojují tento styl, nový styl spolupráce eh, všichni, eh, kterých se to týká. Další takový novátorský prvek spočívá v tom, že zcela jasně se důraz kladl na eh, praktickou spolupráci, každodenní spolupráci. Nejen to, že se scházíme na schůzích, na eh, setkáních, na jednáních a že by jich mělo přibýt, i když i na tom záleží, ale že spíše se budeme lépe soustředit na praktické kroky, které přinesou eh, hmatatelné výsledky. O to nám teď jde. A v současné době mohu zmínit, že když se podíváte na seznam například název zprávy a zpráva, která byla poskytnuta jak Evropská rada, tak Rada Evropské unie, to je otevřený seznam. Takže tam jde, nejde pouze o to, že si vše odškrtneme a pak půjdeme spokojeně domů. Ne. Jedná se o seznam, který může být doplňován a měl by být doplňován Měly by se tam ocitat nové položky na tom seznamu tak, aby ty společné aktivity byly obohacovány. Takže v prosinci tady se budeme připravovat na další etapu, na další mílník a předložíme další zprávu. Ta se bude snažit přeskoumávat, jakého pokroku jsme dosáhli. A tam ten tlak bude znát i směrem k členským státům, tedy nikoli pouze instituce. I členské státy budou nuceny se vyjádřit, co lze udělat více a dále, eh, když tedy mm, se pokoušíme o takovou inventarizaci. Takže v prosinci zpráva o pokroku, jehož bylo dosaženo, a eh, diskusní podnět, jak by bylo možné obohatit ten seznam. Zdá se, že kritickou oblastí bude eh, antiterorismus, boj s terorismem. Prezident Trump už se vyjádřil k tomu, že by se tam na to mělo projevit. Na tom přece záleží nám všem a my musíme zjistit, co to znamená konkrétně a jak naše dvě organizace mohou působit společně, abychom dosáhli kýženého efektu. A když se podíváme ještě jednou na naše dvě organizace, tak ani nejde o to, že bychom měli být dvěmi separátními celky, ale spíše dvěmi stranami stejné mince. Jejímiž akcionáři jsou právě na to a členové EU a jde o to, abychom spolupracovali koordinovaně a využívali vzájemných synergií. No a ještě k další věci, kterou zmínil zmínil Timo, jsou ta poselství. Sam o sobě, sama o sobě ta skutečnost, že viditelně spolupracujeme, už vysílá významný signál jak veřejnosti, tak partnerům, ale i možným nepřátelům či protivníkům. Což znamená, že už samo to o sobě by mělo mít odrazovací efekt a mělo by to být nástrojem k zut zocelení eh, nás v Evropě, naší komunity, že držíme spolu tady v Evropě a důležité je, aby to bylo viditelné, aby i tento signál zazníval i do budoucna. Jsme jedním společenstvím a chceme působit společně. K těm výsledkům už dosaženým. Timo se už o pár z nich zmínil a já Tady zdůrazním pár konkrétních oblastí. Hybridní problematika. To je jedna z nich. Pro nás něčím, čím bychom se rádi pochlubili, je ta hybridní mm, fúzní bunka, buňka, kterou jsme v loni založili. Ehm, ten útvar, totiž tam se zabýváme signály, které dostáváme z unijních institucí, od členských států a partnerů ono ta přehršel informací, která už je k dispozici, a když se podíváme pouze na evropské instituce, je obrovská. Ať už se jedná o GR Connect, Home, Enterprise, oni všichni disponují velice cenými informacemi a tady ta buňka, která to bude spojovat, která bude fúzovat ty údaje a vyvozovat z nich nové závěry, tak nám umožní vidět nikoli pouze sám jeden kyberútok či eh, to, že se v některé zemi konají demonstrace protivládní a tak dále. Najednou můžete zjistit, že ono to není náhoda, že se zatím může krýt nějaký plán a to pak je ta hybridní hrozba, o níž hovoříme. Takže ten útvar zhromažďuje informace, analýzuje je a posléze nabízí možnost těm, kteří by měli umět rozhodnout, aby přišli s doporučeními. Ať už vyšlou něco přímo zemi, již se to týká, anebo i naší komunitě, například eh, energetickému odvětví. Takže to je významný krok a to je vstup i výstup vůči NATO. V tom ideálním scénáři, kterého se snažíme dosáhnout, by mělo jít o to, že bude um, propojený obrázek uh, situační orientace. Tak, aby jak na straně NATO, tak i na straně EU pracovali odborníci se stejnými datovými sadami a dokázali si vytvořit stejný obraz situace. A pak ta další etapa je domluvit se na tom, jak na to reagovat a jak reagovat koordinovaným způsobem. Takže to je eh, ta, mm, ten fúzní útvar. Ale kromě toho samozřejmě máme problém, který spočívá ve výměně utajených informací, důvěrných informací a zatím se k němu snažíme hledat řešení, jak to obejít, jak si s tím poradit a jak si ty informace opravdu sdělovat, protože bez toho se ve skutečnosti nebude moci nic odehrát. Další věc, hybridní hrozby, to jsou takové playbooky, takové instruktážní příručky, kde můžeme popisovat, jak naše organizace v těch kritických záležitostech budou schopny spolupracovat. Synchronizace, například řízení, mechanismu řízení krizí, komunikace o kyberútocích. Vše velice důležité věci a my provedeme takové cvičení. V eh, průběhu CMX a toho, čemu říkáme akronymem PACE, P-A-C-E, koordinované cvičení, kde zjistíme naše slabiny, nebudeme se snažit je zamést pod koberec, naopak si je vyjmenujeme a zkusíme je vyspravit. A pak ještě k těm hybridním hrozbám další věc, tam máme v Helsinkách to Centrum Excelence a to je novinka, to je první eh, středisko eh, mm, tohoto typu v celé EU a od samého začátku je přístupné jak eh, spojencům v rámci NATO, tak členům EU. Jediné mm, tohoto typu středisko excelence, které je k dispozici oběma komunitám a to souběžně. Zabývá se výzkumem, školením, výcvikem a analýzou. Námořní záležitosti. Tady nechci opakovat ty mojová slova k této věci, ale možná zdůrazním pouze dvě záležitosti v tomto kontextu. Nejde pouze o ISR, eh, podpora v oblasti získávání zpravodajských informací a ve Varšavě jsme slíbili, že dáme k dispozici operaci Sofia všechny tyto věci a to už se děje, ale jsou pak ještě dvě zajímavé záždosti, dva trendy. Výměna informací, to je jedna věc, ta vlastně spočívá na pozadí společných aktivit v Egejském moři. A tam se zcela jasně ozřejmily jak problémy, že totiž máme potíž s výměnou eh, důvěrných informací, ale rovněž se ukázalo, že když se chce, tak to jde. Dvě řešení jsme našli. Za prvé, eh, máme na svých lodích eh, ty spojní důstojníky, mm, ty spojky, které eh, mohou tu informaci zjistit a pak mohou tomu druhému říci, kudy se dívat, jakým směrem řešit věci. A nebo pracujeme prostřednictvím středisek ve hlavních městech. Ono se to dá. A Jeffrey, říká předsedkyně, prosím, umožněte, aby toto úvodní slovo mohlo pokračovat. A co ještě výhledově je ještě slibnější, je, že možná i na stejném bojišti, na stejném prostoru budou činy obě složky. Ono je to drahá záležitost. Máme takzvaná šedá aktiva, která nejsou levná a i jakákoliv činnost je drahá. Takže než abychom měli dvě operace a budou formálně oddělené, tak bychom spojili eh, velení a ti, jakmile se stanou jedním týmem, tak si mohou ty informace sdělovat s nás. A tím i ta služba všem, všem zainteresovaným je ještě kvalitnější. Takže toto bych chtěl říci v oblasti té námořní. A pak budování kapacit, ještě na po, jako poslední bod. Timor se zmínil o těch třech pilotních záležitostech a tam se snažíme zjistit, jak eh, se zbavit těch střetů a jak budovat komplementaritu. Tady najednou zjišťujeme, že jsme někde přítomní a eh, vykonáváme víceméně totožnou činnost, takže nejde pouze o plány a aktivity, které jakoby probíhají v eh, zákulisí, ale i normálním způsobem bychom to pak měli společně i dodávat i třetím zemím, například oblasti projektu a tak dále a sdílení zkušeností. Pokoušíme se v kontextu hybridních hrozeb budovat tu odolnost i v partnerských zemích. Začalo to Moldavském, právě to tam doběhlo a máme hotovou i zprávu. Příští měsíc se chystáme do Gruzie, to bude druhá iniciativa, a pak v Jordánsku. A všechny tři země už mají rovněž u sebe buňky NATO, které rovněž významným způsobem je tam aktivní, takže i tam máme příležitost spojovat síly. Někdy, pokud jsme přítomní v partnerské zemi viditelným způsobem, tak jsou z toho ještě dodatečné přidružené výsledky, řekl bych, ale někdy se vyplácí spíše zůstat skryt a pokoušet se o to komplementární působení společně s naším spojencem. Já už jsem se zmínil, že do prosince budeme muset přijít s novými nápady náměty, zejména v oblasti eh, CT, tedy boje s terorismem a druhá je eh, kyber problematika. Obě jsou absolutně nutné z pohledu přispívání praktickým, prostřednictvím praktických řešení. Samozřejmě se to s nás řekne, než se to pak provede. Sdílení um, um, našich informací zpravodajských, to je rovněž snadno, eh, takhle teoreticky, k provedení. Prakticky je to mnohem složitější. V kyberoblasti společný výcvik, proškolování, tam ale jde o budování důvěry. Další věc, benchmarky, určité um, normy. Ne všechny státy a národy jsou ochotny se držet stejných kritérií, když jsou někde umístěvány. Takže tam se dá dosáhnout pokroku a to poměrně snadno. Spíše musíme zajistit, aby ten, to, čeho jsme už dosáhli, nás nezdržovalo a musíme být pragmatičtí a pokračovat mm, dále. Děkuji vám mnohokrát za tento úvod k naší rozpravě. A tento bod je ve spolupráci s DINATem, s delegací Evropského parlamentu, parlamentního schromáždění NATO. A máme tu předsedu DINATu, paní Eva Kajlich. Přejete si promluvit, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat paní předsedkyni za uspořádání velmi zajímavé rozpravy. Je mi líto, že jsem to nebyl od začátku, ale Jménem delegace Evropského parlamentu, parlamentnímu schromáždění, na to bych vás chtěl přivítat, pane Klody a pane Kosto, a poděkovat za užitečné informace. Pokusím se, mohli položit několik otázek, ale myslím, že jste maximálně vyčerpal toto téma. Pokusím se získat další informace. Pro nás spolupráce EU-NATO je hlavním pilířem měnícího se, měnící se bezpečnostní politiky EU. Takže tato setkání by neměla jen pokračovat, ale mělo by jich být ještě více, abychom lépe pochopili, kde se odehrává naše spolupráce v jednáních o obraně. A také jsem se dotkla první prováděcí zprávy obou organizací, která byla předložena před 14 dny. Rada EU e pro obecné letosti také projednala tento bod a tady bych, tady bych si dovolil několik komentářů. U prováděcí zprávy bylo zdůrazněno, že se mění kultura, kvalita a dynamika našeho nasazení. A to by měla být významná oblast, o které pan Slotenberg také mluvil, když navštívil náš výbor v květnu Můžete eh, prohloubit z vašeho pohledu, z pohledu vaší instituce, změnu v kultuře a kvalitu a dynamiku. To je, může být velmi obecné, ale myslím, že to má specifický význam. Pokud by toto bylo možné. A za druhé, také si mm, myslím, že prostor pro zlepšení v meziinstitucionální spolupráci, ve výměně informací a zpravodajských informací, že tady je velký prostor pro vylepšení. A můžete nás inf- podrobně informovat o plánech pro společné zpravodajské vyhodnocení a jak to může být využito, abychom efektivněji bojovali s hybridními hrozbami, protože některé země nechtějí e, vyměňovat tyto informace. Našli jste oblast, kde tato spolupráce může probíhat. Můžeme tomu být nápomocni v našich jednáních v rámci EU. A konečně, pokud jde o zachování námořní bezpečnosti ve Středomoří, máme závěry ke, globální námořní bezpečnosti pro zajištění našich eh, komplementárních kroků z vaší zkušenosti z té spolupráce Frontex, Triton, operace Sofia a operace Sea Guardian Vidíte tam společné cíle u těchto operací, kdybychom mohli tyto cíle ještě posílit. Děkuji, Evo Kajli. A já vám hned dám prostor, počkejte chvilku. Děkuji. Vítáme naše dva řečníky. Jsme rádi, že jste zde pohromadě protože je to téma společné. A já bych chtěl říci, že jsem vždy politicky vítal, že máme toto prohlášení. 42 návrhů obsahuje a jako politik bych eh, chtěl dospět k, eh, ke situaci, kde bych si mohl odškrtat ty jednotlivé body a dospět k realizaci, což by mi umožnilo říci doma, podporuji to a už jsme to dokázali. Ale v této fázi je na to asi příliš brzy a proto bych, bych rád požádal, zda je cílem systematicky to probírat a také vytvořit určitou hierarchii. Jaká je hierarchie mezi těmi 42 body a jak, jaké jsou priority EU, jaké jsou priority NATO? Pane Iklody, jedna věc, z jednou věcí asi nesouhlasím, když jste popisoval, jak můžeme usnadnit spolupráci eh, paralelních misí, které probíhají na stejném bojišti. Já bych eh, dal přednost tomu, že ať už jde o, o Gvinejský záliv nebo o Středomoří, do budoucnosti otázka. Američané se tam stejně neangažují a kdo vlastně to převezme, protože když tam budou vlastně obě entity, tak to bude vyžadovat další koordinaci a je třeba vlastně před začátkem ještě rozhodnout o tom, kdo bude hlavním koordinátorem a kdo bude hlavní podporou, například satelitní zobrazení a podobně, aby vlastně nebyly na, na jednom eh, operačním bojišti vlastně dva koordinátoři. A když komise předloží návrh, tak vznikne legislativa v oblasti, kde, je certif- kde platí certifikace a normalizace a platí technické normy. A my jsme 60 let eh, vlastně sledovali vývoj v oblasti norem Stanak, norem NATA, ale pokud se to týká certifikace, konkrétní legislativní návrh zrušit požadavek, že jeden certifikovaný eh, jedna certifikovaná součást výzbroje je považována za certifikovanou také jinde v zemích EU, protože v civilním sektoru to tak platí auto vyrobené ve Velké Británii může jezdit v celé Evropě a jinde také, pokud je vyráběno v jiné zemi. Ale ve vojenské oblasti to neplatí. Pokud vyrábíte něco v jedné zemi a je to vyváženo, tak mi bylo řečeno, že musí projít znova certifikací v příslušné zemi. A to by byl konkrétní legislativní návrh, kde bychom mohli být nápomocni na to v této snaze, protože Oni nemají vlastní legislativní pravomoci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Ana Gomeš, chcete promluvit nyní nebo ještě počkáte? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vaše vysvětlení. Já bych chtěla také přivítat toto prohlášení a 42 návrhů. Myslím, že je to velký pokrok a může to vést ještě k dalšímu pokroku v oblastech, kde dochází k evidentní interakci a kde bychom mohli mnohé získat z interakce. Moje otázka se týká následujícího. Před několik lety jsme hovořili o Kypru a jako tématu, které brání spolupráci. E, Kyprus, Kypr není ještě vyřešen a držím palce, aby se podařilo dosáhnout to řešení. Ale byli jsme schopni pokročit. Můžete nám říci, jak se to podařilo? Vím, že v praxi došlo k pozitivním změnám, ale určitě nyní jsme na jiné úrovni spolupráce. A kromě toho také jste řekli, a z toho, co jste řekli, tedy vysvítá pro mě, že se to netýká jenom eh, prospěchu spolupráce pro EU a NATO, ale i v rámci EU, protože jste naznačili eh, všechny ty eh, výměny informací na tvých generálních ředitelstvích, které v minulosti spolu nekomunikovali, tak je to významné plus, které získáváme. A promítne se to také do konzistentnějších kroků ve strategické oblasti ze strany EU. Další otázka před eh, konkrétními případy. Jak vypadá strategická komunikace? V Portugalsku, v mé vlastní zemi, došlo k traumatické události před 14 dny, kdy došlo obrovskému útoku na zbrojní a muniční sklad. Byl to významný incident nejen pro Portugalsko, ale pro naši bezpečnost, pro NATO jak eh, ve světle takového incidentu v členském státě, a bohužel to není jedinečný případ, protože se podobné věci odehrály i na vojenských základnách v členských státech pod americkou kontrolou, například v Německu. Jak eh, probíhá komunikace v takovém případě? Také jste uvedli význam strategické komunikace v západním Balkánu. Chci se zeptat, eh, slyším velmi znepokojivé informace o dopadu přítomnosti tzv. Eh, lidových mudžahídů v Albánii. A tito lidoví mudžahídi byli v Iráku, jejich program se týká zejména Iránu, jejich a přesunuli se z tábora Ashraf do tábora Huria dále do Albánie a mám informace, že nyní vyvolávají velké problémy. Samozřejmě jsou financování ze Saudské Arábie a prosazují různé zájmy, ale zajisté nikoli zájmy evropské či zájmy NATO nebo Izraele. Takže by mě zajímalo, zda funguje komunikace a zda lidé skutečně pocitují tu hrozbu, která z toho pramení. A konečně k Turecku. Egejské moře, kde, jak jste řekli, dochází k velké k, k velkým úspěchům té operace v Egejském moři. Nikdo o tom nehovoří, ale 100 lidí denně přichází stabilně a já vůbec nezdílím názor, že Eh, uprchlíci či migranti jsou hrozbou, nejsou hrozbou, pokud zvládneme ten příliv, tak nejsou hrozbou, ale sto denně jich přichází, je to trvalý přísun a nikdo netvrdí, že ten podivný, ta první dohoda s Tureckem, že by fungovala, myslím, že nefunguje. A můžete nám osvětlit tu situaci v zde. Děkuji. Jeffrey Van Orden. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme našim řečníkům. Snad rozumí, že v parlamentu, a snad ne v tomto výboru, ale v parlamentu je řada poslanců, kteří si představují, že v tomto světě, kde žijeme, kde když něco podnikne Evropská unie, tak nikdo jiný nic nedělá a že existuje jakési obrané a bezpečnostní vakuum, které vyplňuje Evropská unie. A je skutečně řada lidí si, si to myslí, že nikdo jiný nic jiného nedělá a že se začíná vždy od nuly a že se budují tyto akce Evropské unie. A musím říct, že z definice věci nasazení Evropské unie v řadě z těchto je plítváním prostředky. Vzhledem k tomu, že všechny členské státy EU s výjimkou Kypru a Malty e, stojí, sedí u stolu na to tak či onak, anebo přispívali k operacím na to. A neexistují zdroje, které má EU, a neexistují vojenské kapacity, které byly k dispozici EU, které by nebyly k dispozici NATO. Takže problém je v tom, že my se pouštíme do orvelovského newspeaku tak dlouho, že tomu teď lidé už začínají věřit. A neustále slyšíme to samé. A když to přichází od řečníka EU nebo NATO, slyšíme stejné věci. A já myslím, že tomu lidé věří a je to velmi nebezpečné. Mohu vám snad položit také několik otázek ke, ke o, o kyber, kybernetická problematika, jak, jaká je dělba práce mezi EU a NATO? Námořní operace ve Středomoří. Je tam velitel na straně NATO nebo EU, který by spochybnil charakter operací ve Středomoří ta celá záležitost je v jádru pokřivená. Já souhlasím s paní Gomeš. Vytvo- vytvořili jsme katastrofu a ta katastrofa bude stále horší. A my převážíme lidi z jedné strany možná na druhou. Nevím, proč čekáme na to, až spadnou do vody, abychom je z té vody vytáhli? Proč jim nedáme lístek na loď a nepošleme je přímo z Severafriky do Evropy? Je jich snad 500 tisíc, kteří čekají v Liby a jsou připraveni přijet. To je rozsah problému a ještě další čekají za nimi. Za několik let, až tato katastrofa bude nesnesitelná, se lidé proberou. Ale bohužel se neproberou dříve. A bude, je třeba to zarazit a zavřít dveře a říct si, už ne, už je dost, nepustíme žádné nelegální migranty do Evropy, tečka. A dokud to někdo neřekne a nezměníme nezbytné zákony a smlouvy, abychom neměli neustále právní bitvy mezi našimi eh, právníky, tak eh, do té doby budeme skutečně směřovat ke katastrofě. A mě by zajímalo, co si o tom myslí eh, velitelé námořních operací. A zda si nekladou otázky nad účelem operací, kterým velí. A konečně vám chci proto jak vidíte budoucnost vztahu Spojeného království s Evropskou unii v oblasti obrany. Děkuji. Žádné další přihlášky do diskuse jsme neobdrželi a proto bych se i já sama chtěla nad tímto tématem zamyslet. Bohužel to není příliš optimistické, pokud tedy hovořím o svém osobním postoji Samozřejmě, že budu ráda, když oba dva naši hosté nám k tomu něco řeknou. I když chápu, že je to obtížné trochu, aby někdo vně EU k tomu něco řekl, i když pan Iklody je jaksi eh, trošku jiné pozici. My tady uvnitř parlamentu a uvnitř EU máme postupy pro rozhodování a první zkušenost ale je podle mého názoru trošku složitá, protože my jsme se rozhodli, tedy rada rozhodla, že první krok bude poměrně skromný, že tady bude eh, přispívat Evropský obraný fond k rozvoji takovýchto společných úsilí, pokud jde o společnou bezpečnostní a obranou politiku. A první legislativní pokusy v podstatě tedy spočívají v tom, že s tím zabývá eh, výbor ITRE u nás, to nám v podstatě převzal od nás, po té, co jsme to dlouho měli na starosti my. A ten přístup už je teď úplně jiný. Musíme tedy se podívat ještě na to, jak jsou spolu tato úsilí a tyto přístupy v souladu, jestli tam jsou nějaká doplňková opatření a Protože přístup z hlediska, eh, tedy přístup ke spolupráci z hlediska bezpečnosti a obrany je úplně jiný než postoj z hlediska průmyslu a posilování průmyslu. A to musíme vzít v úvahu. Jsou tady takové určité, řekněme, autonomní mechanismy, které fungují a musíme najít způsob, jak řekněme, zhodnotit, zkontrolovat to, aby to naše úsilí bylo v souladu, aby se nepřekrývalo. Tolik tady, řekněme, moje úvahy k tomuto tématu, protože eh, včera, dnes dopoledne, v poledne i teď odpoledne eh, jsme se zabývali těmito tématy a je jasné, že musíme být opatrní, musíme se, musíme nalézt, řekněme, nebo vytvořit kulturu spolupráce. Protože tato věc je nesmírně důležitá. Je to citlivá záležitost také a vyžaduje si velkou dávku odpovědnosti, která leží i na parlamentu. Děkuji vám mnohokrát, pánové, a máte slovo. Děkuji, nevím teď konkrétně, kterého pána máte tady eh, na mysli, ale dobře. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám všem za připomínky a otázky. Celá řada z nich byla eh, namířena na Gábora, ale já se budu věnovat několika tématům, které se v podstatě prolínaly celou řadu těch otázek a která jsou podle mě důležitá. Za prvé, kultura spolupráce a kvalita spolupráce mezi EU a NATO a výměna informací a určité potíže, které s tím souvisejí. Když jsme řekli, že došlo ke změně v té kultuře, tak tam jde nejenom o to, že teď máme nějaký mechanismus pro výměnu informací, ale jde o to, že teď už je to pro nás to základní nastavení. Že když k něčemu dojde, že tady můžeme postupovat automaticky společně s EU. V porovnání s tím, že v minulosti to bylo tak, že jsme každý postupovali zvlášť a pak jsme si říkali, aha, a co pak asi v tom podniká Evropská unie. Takže toto už je tady teď už téměř automatická reflexní reakce. Že ještě než já začnu eh, se zabývat řešením Eh, nějaké situace, tak zavolám Gáborovi nebo jiným kolegům v orgánech EU, zjistíme, co podniká druhá strana, jestli můžeme nějakým způsobem své úsilí dát dohromady, eh, podívat se na to, jaká jsou omezení na jedné druhé straně a tak dále. Takže skutečně se to změnilo. Pokud jde o výměna informa- výměnu informací, ano, ještě stále existují určité problémy. Paní Gomeš se ptala, jak je možné, že došlo k takovému pokroku. Upřímně řečeno, většina spolupráce je na úrovni štábů. Takže pokud to není na úrovni tedy eh, těch obou rad nebo jednotlivých států, tak se můžeme vyhnout těm institucionálním potížím, protože pokud jde o štáby, tam těch překážek není příliš mnoho, ačkoliv samozřejmě existuje eh, problém v tom smyslu, že máme celou řadu eh, informací důvěrných a tajných. Eh, celá řada informací je takových, že v NATO je zařazujeme do tajnější či důvěrnější kategorie než EU. Takže například máme stejný dokument na obou stranách, ale v EU je to dokument veřejně dostupný a na naší straně je to dokument důměrný. Takže to není vždycky ideální, ale Podařilo se nám dosáhnout pokroku na úrovni komunikace mezi jednotlivými štáby. Samozřejmě ideální by bylo, kdybychom mohli podobného pokroku dosáhnout i při komunikaci mezi radami nebo mezi státy, ale to je obtížnější, protože samozřejmě se nám nepodařilo ještě všechny ty zásadní problémy vyřešit. Bohužel já tady jaksi nejsem tím, kdo by toto mohl vyřešit za vás, musí si to vyřešit vlády samotné, ale samozřejmě je vždycky možné řešení najít. A jedna z dalších věcí, kterou prosazujeme Gábor a já, když hovoříme s jednotlivými státy, je, že říkáme, prosím, nečekejte, až bude EU a NATO si začne vyměňovat mezi sebou důvěrné informace. Pokud vy jako stát oběma těmto organizacím zároveň zpřístupníte tuto informaci, tak my si ji potom nebudeme muset vyměňovat. Takže když se vám podaří uh, změnit právní předpisy nebo provést příslušné změny, tak bude potom ta výměna či rozšiřování informací jednodušší. O to se tady teď snažíme. Pan Galer se ptal na implementaci, kdy se provádí a jaké jsou priority. Asi jste viděl zprávu o provádění. Vidíte tady, že už provádění probíhá já si nemyslím, že se nám podaří dosáhnout nějakého bodu, kdy si budeme moci říci, teď už jsme všechno udělali, protože ten cíl je pohyblivý. Neustále přicházíme na nová témata a oblasti, ve kterých můžeme spolupracovat. Například pokrok, který teď dosáhla Evropská unie, pokud jde o obranou spolupráci, nám vlastně ukazuje ještě další nové oblasti, ve kterých můžeme spolupracovat více. Takže ano, budeme se snažit si jaksi pomyslně odškrtnout eh, celou řadu těch oblastí na seznamu, ale jsem si jistý, že postupně se tam budou nové oblasti přidávat. A tady se dostávám k tomu, co říkal pan Van Orden ohledně evropské eh, bezpečnostní politiky a o tom, že vlastně žádné zdroje nejsou výlučně k dispozici členským státům EU. Já bych řekl, že evropský eh, bezpečnostní fond a tato eh, politika PESCO skutečně jsou mimořádné a mění pravidla hry, protože to jsou skutečně eh, finanční zdroje, které jsou výlučně k dispozici na úrovni EU. To nejsou zdroje, které jdou z rozpočtů vyčleněných na bezpečnost z jednotlivých členských států. To je z ústředního rozpočtu Evropské komise. Nejde to z jednotlivých bezpečnostních rozpočtů členských států. Pokud Evropská unie si vytvoří nové programy, tak budou muset být financovány ze stejných rozpočtů na bezpečnost, které už jsou teď vyčleněné na jiné priority. Ale teď, když hovoříme o Evropském obraném fondu a PESCO, tak to jsou nové zdroje, protože pocházejí z ústřední úrovně když si to tedy spočítáte, tak prostě teď je na obranu vyčleněno více peněz a to je dobrá věc. Já bych řekl, že tedy pokud jsou to nové zdroje a jdou na stejné priority, které těch 28 členských států si uh, vyč, uh, už vytyčilo dříve ve spolupráci s NATO, tak je to dobré. Ale kdyby to bylo naopak, tak by to dobrá zpráva nebyla. Ale podle mého názoru je to tak. A já tedy podle toho, jak jsem pochopil tyto záměry, je, že to jsou nové finanční zdroje, které jsou vyčleněny na stávající priority. Pokud jde o operace eh, a o to, kdo dělá co, tak tady mám v podstatě dvě základní otázky. Já jsem zjistil, že podle v mé pozici je politicky nekorektní říci, že si musíme ujasnit mezi EU a NATO, kdo dělá co. Že musí tedy jedna dru- organizace druhé říci, co má ten druhý dělat. Ideálně samozřejmě ano, měli bychom si říci, že nebudeme provádět paralelní protiperátské mise a tak dále. Ale pokud nebude existovat jasné rozdělení úkolů, které tady evidentně ke kterému nedochází, tak se musíme alespoň v praxi co nejvíce, kdy je to možné, vyhýbat nějakým střetům a konfliktům. A musíme se snažit o to, jak to děláme třeba na Balkáně, že řádně komunikujeme, že spolupracujeme a že tady jeden, jedna organizace druhé bude přidávat hodnotu. A myslím si, že ve většině případů se nám to poměrně daří. Ještě jedna věc pro pana Gálera, pokud jde o standardizaci. Na to už na tom pracuje dlouho vlastně 60 či 70 let, pořád to ještě není úplně dokonalé, protože je to snaha o koordinaci a synchronizaci jednotlivých státních úsilí, ale samozřejmě je to vždycky, je to pořád ještě státní suverenita, výlučná oblast států, to znamená vždycky ty se rozhodují, které standardy, které normy převezmou a tak dále. Ale samozřejmě neustále na to tlačíme a to jste vlastně vy i naznačoval, že tady by bylo velice eh, dobré, kdyby Evropská unie přejímala ty stejné normy a nepřicházela neustále s novými vlastními eh, standardy. Ta, to je asi z mé strany vše. Dám slovo kolegovi. Eh, Děkuji. A já navážuji a budu se snažit neopakovat to, čím se tím už zabýval. No proč ne? Ono matkou um, produktivity je přidávání informací. První záležitost změna kultury. Tady si myslím, že to Timo vystihl přesně. Já vám mohu říci, že personál, naši zaměstnanci se kontaktují nejméně od roku 2014 a vlastně to probíhalo ještě před tou oficiální spoluprací. No a samozřejmě, že je to nový náboj, pokud nyní máme špičky politické vizionáře, kteří to chtějí formalizovat a tu politickou agendu chtěli posunout dále, protože ono pak nastává eh, ten lavinový efekt v rámci organizace. No a co bylo tím spouštěčem, je změna mm, okolností, změna situace. Už nyní je třeba s tím něco dělat, protože samotné vlády jsou pod tlakem, pod tlakem veřejnosti z pohledu terorismu, hybridních eh, hrozeb. To, co kdysi bylo spíše v tom, mm, v tom hájemství těch úvah, je nyní každodenní realitou a občané požadují po svých vládách a armádách, aby je chránili. A proto musíme přijít s konkrétními výstupy a tady je zřejmým dopadem toho, že se začalo lépe spolupracovat. A ještě něco zmíním. Rovněž další důsledek toho, co se odehrává. Já jsem před třemi lety začal vykonávat tu práci, kterou se zabývám nyní. Ale svět byl tehdy jiný i v rámci komise. Tehdy záležitosti týkající obrany či spolupráce, přímá spolupráce s NATEM, to bylo něco neslíchaného. A dnes podívejte se, jak to vypadá jinak. Konkrétní příklad. Na to podporuje částkou 2 milionů eur natovské projekty a budování obraných kapacit v partnerských zemích, protože se zjistilo, že právě NATO je nejlepší implementační agenturou. Tedy my dáváme na tu peníze do ruky, protože oni to umí nejlépe a před třemi lety by to nebylo bývalo možné. Změna mentality, změna kultury, změna způsobu, jak na to. Komise například se sama zabývá otázkami bezpečnosti a obrany. Chce se toho účetnit, chce sedět u stejného stolu s odborníky na tyto záležitosti. A to vše je důsledkem změny uvažování. Další příklad. Hm, hovoříme neustále o to, jak do toho všeho zapojit vládu. Někdy se o hybridních hrozbách hovoří jako o té temné, odvrácené straně, eh, těch univerzálních hrozeb. I tam musí všechny agentury spolupracovat. Pokud si každý snažíme eh, vařit tu vlastní kašičku, tak se nikam nedostaneme. A já bych zašel dál. Ono nejde jenom o vlády. Vezměte si kyberterorismus, to je vždy ten modelový příklad. 90% těch nástrojů prostřednictvím nichž se k těm, k těm hrozbám dochází, je v rukou soukromých subjektů. Takže pokud my a vlády chceme dnes rozhodovat správně o zítřku, musíme navazovat dialog i se soukromými aktéry, s těmi, kteří působí na soukromém trhu v oblasti informatiky je třeba uvažovat úplně jinak, protože i to, co se po nás žádá, se změnilo a tady opravdu musíme dospět k těm úkolům. Změna mentality to je vždy ten nejobtížnější aspekt toho nového. A navíc to trochu trvá. A přitom nátlak se stupňuje a cesta kupředu je jediná. A to je právě spolupráce, informace a výměna zpravodajských eh, údajů. Ano, jak už jsem zde popsal, máme určitá eh, úzká hrdla, například Kypr, ten nás neopustil. A opravdu ono se to stává a ta omezení, eh, těch se nezbavíme jen tak ze dne na den. Takže ten nátlak na členské státy roste a my musíme najít způsoby, jak to obcházet. Neznamená to, že se vždy dokážeme zbavit těch, eh, těch zábran, těch překážek. No a tam rozhodně ten svět je barevnější. Když najednou zítra eh, se nám někdo vrátí a řekne, tady na to, to jsem našel řešení, ono se tím ale nesmete ze stolu vše Někdy právě takový tlak je ten nejlepší způsob, jak někoho dotlačit eh, k kreativnímu řešení. Ano, samozřejmě, že by obrovsky pomohlo, kdyby informace byly k dispozici všem, který se to týká. A závisí to samozřejmě na těch spojencích. Eh, označte dokument, že je přístupný a k dispozici oběma stranám. No a pak se tak stane. Takže je tam možné dospět k lepším výsledkům. Co jsem tady ještě měl? Mám problém číst své škrábance. Tam těch 42 návrhů, co zde zaznělo. Ano, samozřejmě určitá políčka si už můžeme vlastně odškrtnout. Tady jsme ten mandát splnili a můžeme jít dál, ale některé úkoly, to je něco, co vlastně nikdy nedospěje k absolutnímu konci, tam se bude ta náplň aktualizovat neustále a jde o to, jak přicházet s novými nápady a způsoby provádění. Podle okolností, podle mandátu, podle situace. Na čem záleží je zajistit, když hovoříme například o stanování priorit, že z pohledu viditelnosti, když se vrátíme k argumentu, že ať už děláme v té oblasti cokoliv, tak to poselství musí být vysláno i veřejnosti, že jsme jednotní a díky tomu ten efekt je znásobený. Takže čímkoliv se zapíváme, Musí to být srozumitelné a přístupné i veřejnosti. Když si to vyřešíme jenom v rámci našich techniků, tak pak bohužel ty plody nebudou srovnatelné. Musí všichni vědět, že v té věci pokračujeme. Pak to rozdělování odpovědnosti. Tady souhlasím s Timorem, ano v ideálním případě by samozřejmě by bylo nejlepší, než něco rozjedeme a spustíme, tak se domluvíme, kdo udělá co. Ale k tomu nedojde nikdy. V některých oblastech to má určitou výhodu dokonce, že tam jsou obě organizace přítomny a těch bojišti operativních působišť je více, Ukrajina a tak dále a někdy dokonce je to lepší, že působíme každý sám za sebe. A někdy ono je dobré i spolupracovat lépe tím, že si porovnáme v té fázi plánování, mm, co kdo z nás má v úmyslu a co ví. Tam já mám své plánovače. A oni koordinují s plánovači z NATA den co den. Například, pokud máme působiště, kde jsou obě organizace přítomné, tak eh, přítomny, tak tam můžeme a měli bychom spolupracovat, například v Iráku. Pak standardizace, ano, bylo by to skvělé. Stejně jako by bylo skvělé mít eh, stejnou nabíječku na všechny mobily, že jo? To bychom si přáli. Samozřejmě, ono usnadnilo by to život nám všem. A musíme na to tlačit, musíme se snažit. Kdekoliv působíme v rámci EU v oblasti obrany schopnosti, řídit se e, co největší míře společnými standardy, společnými e, prováděcími e, postupy a pokyny. Na to je takovým standardizačním subjektem mezi jinými. A když se podíváme na výdobytky NATO, tak to je jeden z nich. Výměna informací. Ano, i tam jsem chtěl potvrdit, že je stoprocentní pravdou, že v EU máme silosy, máme ostrůvky a musíme se jich zbavovat. Musíme rozbíjet ty zdi ve výměně informací, ale podívejte se například na reakci na krize. Máme tři zcela separátní mechanismy. Rada, komise a mm, ESVČ. Zkoušeli jsme je e, spojit? Ne, zatím ne. Takže to cvičení CMX, to bude první pokus. Jak můžeme spolupracovat s NATem, ale zároveň jak z toho vyvázneme i my v rámci EU? Takže to samo o sobě už bude velkou výzvou pro nás. Co dělá, čím se zabývá EU v oblasti bezpečnosti a obrany? No, součástí toho je úsilí vyvíjené v rámci spolupráce s NATO. Takže Součást eh, globální eh, strategie je unijní plán pro obranu a snaží se stimulovat eh, vše, co stojí za to, aby se událo. A to nelze oddělit od spolupráce s NATEM. Ty dva prvky jsou opravdu propojené, nic se neděje v prázdnu, ve vzduchoprázdnu. A já bych šel dál a prohlásil bych tady rád, že pokud EU e uspěje ve svých snahách, že bude mít větší kapability, bude operační, lépe operovat, provozoschopnější, tak to posílí nikoli pouze Evropskou unii, ale pomůže to i unijní integraci, pomůže to sdílení břemene eh, v rámci transatlantické spolupráce, protože to pomůže NATO a pomůže to Evropě. A opak je pravdou rovněž. Pokud se to nezdaří, tak ty dopady pocítí jak NATO, tak i naši spojenci na druhé straně Atlantského oceánu. Takže to musí být sdílená odpovědnost, aby tento projekt uspěl. Rovněž zde zazněla otázka o rozdělování odpovědnosti a úkolů mezi EU a NATO v rámci kyber obrany schopnosti. No, ta odolnost, to je národní hlavně záležitost, to je národní e, pravomoc a proto tam s tím až tolik nenaděláme. Spíše můžeme neustále vybízet členské státy, aby lépe vzájemně spolupracovali, aby zvyšovali schopnost bránit se v kyberprostoru. Ale kde můžeme působit, je regulační rámec. Tam můžeme přijít s něčím, co může být univerzálním způsobem prováděno ve všech zemích. A to na to nedokáže. My přímo máme právní povinnost donutit členské státy, aby se určitých pravidel, například která máme ve směrnicích, pak drželo. Na to to je spíš otázka operací um, a praktického působení. Myslím, že už toho bylo z mé strany dost, pane řejteli. Ano, děkuji. A já vidím, že určití europoslanci se chtějí přihlásit o slovo, ale obracím se na ně s prozbou, buďte struční, protože už tady máme hosta na druhou část odpoledního programu. Nejdříve Anna Gomeš a pak Jeffrey van Orden. Ještě někdo? Ano? Eh, among these where you see that Pane Eklody, když hovoříte o těch působištích, která jste si identifikoval a která chcete zde vyjmenovat. Eh, počítáte s něčím například v Iráku po Mosulu? Já bych řekla, že tam rozhodně bychom už měli být připraveni, ale teď více než kdy jindy. Jeffrey? Moje předchozí otázka se týkala toho, jak vidíte budoucnost EU a vztah tedy EU a Spojeného království po Brexitu. Miss OK. Dobrá. Tak pánové, já začnu. Brexit, čistá politika, věc jednání. Nemám křišťálovou kouli, abych to odhadnul. Kapacita v obraně eh, Spojeného království je zásadní, ale nevím, co se stane. Je to velmi složité jednání a omezená skupina má asi lepší přehled o všech součástech té skládačky, ale omlouvám se. Irák, ano. Na to je již zapojeno, už tam je tým na to a my zahajujeme aktivity ZBP v té oblasti. takže to je další strategická oblast, kde budou obě organizace úzce spolupracovat a je třeba zajistit, že budeme působit vzájemně a vzájemně se doplňovat. Dovolte mi poděkovat eh, oběma řečníkům za nesmírně aktuální a vyčerpávající vyjádření. Děkujeme za rozpravu a určitě se k tomu bodu vrátíme brzy. Děkuji vám mnohokrát. Sorry for this pause. I had to take paramedicine <laughs> also because it seems quite... Zdá se, že nachlazení je nakažlivé zde v parlamentu. A chtěl bych zahájit eh, další bod, další obsahový bod našeho pořadu jednání. A tématem je regionalizace misí SBOP v Sahelu a vyhodnocení zkušenosti EUTN v Mali. Protože jsme velmi zaangažováni v misích SEDE v Mali a ta mise proběhla před určitou dobou a my stále sledujeme následné kroky a vývoj událostí zde. A nyní vám bych chtěla představit našeho váženého řečníka, vedoucí eh, sekce na ESVČ, který má na starosti plánování a který se konkrétně zabývá rozvojem naší institucionální přítomnosti v Sahelu. Dovolte mi představit pana Žáka Frakona, který přímo odpovídá za tuto problematiku. Je to poslední obsahový bod a chci požádat o pozornost pro poslední obsahový bod našeho programu před eh, letní přestávkou. Není to konec jednání výboru SEDE. Příští týden v pondělí zahájíme misi do Neapole, do Středomoří, abychom monitorovali operace SBOP Takže, pane Frakone, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Zdravím, zdravím vás, vážení poslanci, vážené poslankyně, zástupci institucí. Takže paní předsedkyně se omlouvá za výslovnost jména. Také zdravím zástupce institucí, jsem Žák Vchada, jsem z ESVČ a jsem z Crisis Planning Management Director, který mám na starosti integrované plánování. Děkuji, že jste nás pozvali, abychom vyhodnotili situaci rok po mé prezentaci. Takže je to takové výročí mé přítomnosti v parlamentu a po vaší návštěvě v Mali. A týká se to tří částí, které chceme zasadit do určité perspektivy, tedy regionalizace, jak jsme daleko, a zahrnu do této prezentace G5 Sahel a sdělím vám, proč se SBOP jsou zahrnuty pro náběh této regionální akce a skončím EUTM a mé vystoupení bude stručné a budu připraven zodpovědět vaše otázky. Samozřejmě kroky Evropské unie v Sahelu obecně a v Mali specificky je rozhodující. Všichni víme eh, původ a také všichni známe kontext. Již rok, tedy od mé poslední návštěvy o regionalizaci, se situace hodně změnila. Co se týče bezpečnosti, hrozba se neoslabila, snad jenom v, v, v centru Mali. A činnost mezinárodních partnerů, zejména OSN, Francie skrze Barkan a Evropské unie skrze dvě mise v Mali a všechny projekty, které je doplňují, tedy Svěřenecký fond EU, skutečně promítají význam a angažovanost Evropské unie v této zemi. Co se týče regionalizace, když jsem představoval situaci před deseti měsíci, tak jsme byli ve fázi schvalování ze strany členských států. Ten proces běží a já jej popíšu jednoduše. První fáze spočívá ve vytvoření eh, sítě bezpečnostních expertů v pěti zemích Sahelu, Mauretánie, Niger, Čad, Burkina Faso a Mali. Zdá se to ambiciozní, ale uvidíte, že to skutečně odpovídá náběhu. A v druhé fázi ty výsledky budou důležité pro státy sahalo i pro naše členské státy. Ve fázi jedna budeme mít dva bez, bezpečnostní důstojníky na každé delegaci s výjimkou Mali, protože tam už jsou dvě mise, kteří budou přispívat k vytvoření sítě která bude zásobovat instituce řadou hodnocení o způsobu, jak je možné jim nejlépe pomáhat. Připomenu, že tři priority, které jsou v té, při té realizaci, byly snad tu brýle, je podpora předhraniční spolupráce v Sahelu, podpora struktur regionální spolupráce, zejména v G5 Sahel, a posílení národních kapacit eh, zemí G5. -ky. Takže zapojeme se do tohoto kontextu eh, akcemi, které jsou regionální, které jsou mezistátní, ať už kolektivní, anebo mezi několika, mezi několika státy. A proto, když hovořím o G5, tak je to eh, názornější. Kromě nasazení expertů také v té misi vytvoříme regionální koordinační oddělení, které bude schromažovat veškeré informace, bude je analyzovat a také do Bruselu bude posílat tak asi na začátku roku 2018 need assessment, hodnocení potřeby a nedostatku. Vzhledem k těm třem potřebám, které jsem popsal. Netýká se to pouze jednotlivých zemí, ale celého regionu. Dále, tento regionální akční plán bude projednán členskými státy a rozhodneme o několika otázkách. Jaké budoucí mise SBOP by měly proběhnout u těchto zemí, v rámci jakých útvarů, v jakých kapacitách a podle jakého harmonogramu a následně se vrátíme k styčným důstojníkům, kteří budou zaručovat, že ti, kteří budou připraveni pro naše mise, se nestratí. A nízké, nízká úroveň investic do vzdělání se promítnou potom do nedostatku v lidských zdrojích. My chceme dobře připravit kompetentní lidi, abychom potom byli schopni vytvořit kapacity prospěšné pro všechny, zejména pro přispívající státy. Takže tato fáze jedna zaznamená návrat informací, vyhodnocení nedostatku a potřeby a rozhodne o tom, jaké akce budeme připravovat do druhé fáze. Druhá fáze bude předmětem rozhodnutí na konci roku 2018, kdy se schválí, schválí členské státy a rozhodne o tom, jak povedeme tyto akce. A samozřejmě a tady e, navážu na vystoupení mého ředitele. Je tu vazba mezi bezpečností a rozvojem. A bude také důležité zjistit, jaké kapacity jsou potřeba, což SBOP neřeší. A budeme se zabývat potřebami těchto zemí. Druhá fáze regionalizace by mohla být urychlena, protože jsme viděli nedávno nového, nový subjekt a naznačuje to, že jsme byli aktivní v našem hodnocení potřeb regionu. A to je můj druhý bod. G5 vytvořila jednotky sílu G5, která 27. června byla odhlasována v usnesení Rady bezpečnosti eh, OSN 2359, která je velmi důležitá a která umožňuje vynaložit úsilí ve smyslu podpory té, mezinárodní podpory této jednotky. Jak vypadá ta jednotka G5? Pět zemí regionu, které jsem zmínil, eh, sloučí své snahy, aby mohli kolektivně reagovat na hrozbu. A tato jednotka by měla mít asi pět tisíc eh, mužů, včetně civilní složky četnictva a bude rozložena do tří částí. Část východní v Mauretánii, střední část v Mali, Burkině a v Nigeru a východní část v Čadu. Dnes máme jednotky, které vznikají v té střední části. Tyto jednotky mají mezi zborový štáb v Mali, v Tisidare, a bude koordinovat jednotky, které budou nasazeny v Burkině, v Nigeru a v Mali. Tam se soustředí velké úsilí, je to francouzsko-německá iniciativa, eh, iniciativa Evropské unie, protože skrze nástroj eh, mírový Evropská unie poskytne 50 milionů euro pro tuto jednotku. To vše proto, jak už jsem vysvětlil, že bezpečnostní situace ve střední části Mali se zhoršuje a nikdo není na místě, aby ty hrozby, na které narážíme, se dále nerozšířily. Nejde o eradikaci určitých těžišť, ale jde o návrat státu do těchto míst. A priority skupiny G5, kde se setkávají veškeré nástroje, které může používat Evropská unie nebo které další státy eh, mohou přinést, protože máme boj s terorismem a s obchodování s lidmi a pašování drog, obnovení autority státu, usnadnit humanitární operace a přispět eh, k realizaci eh, rozvoje oblasti G5 Sahel. Je to tedy eh, mnohem rozsáhlejší než čistá vojenská operace a je to také v čase mnohem delší operace. Tyto jednotky budou operativní na konci roku, budou vyžadovat velkou podporu a regionalizace k tomu v tomto případě přispěje, ale nebylo to dostatečné. Abych skončil svou prezentaci, skončím EUTM a úloha misí SBOP. Hovořím o obou civilních misích. Máme dvě civilní mise v Sahelu, jedna v Nigeru a jedna v Mali a máme vojenskou misi EUTM Mali. Obě civilní mise jsou schopny školit ve smyslu předcházejících kapacit odborníky a velení aby došlo k rozvoji osvědčených eh, postupů a eh, metod, aby bylo možné řešit terorismus, organizovaný zločin a souběžně zajistit, aby ty problémy se nešířily z této oblasti. A tady hájíme také cíle Evropské unie, aby to přispělo k větší stabilitě, ze které bychom měli prospěch. Tedy mise SBOP v oblasti výcviku, to je druhá fáze regionalizace. A pokud jde o EUTM, tak eh, ta činnost bude významná, je to jedna vojenská mise, ta byla již zahájena, EUTM byla zahájena, pomáhá jednotkám G5 na základě operačního konceptu a štáb, který vznikne v Tisibare a prozatím je tedy v Mali a předsednictvo G5 je v rukou Mali v současnosti a následně budou přispívat také školení a výcviku, o čemž jsem hovořil. EUTM Mali, to je třetí část mého vystoupení, má nový mandát. Dva první mandáty bylo vycvičet eh, malijské prapory, ale pokud vidíme jenom tohle, tak eh, nevidíme ty tři další pilíře. Strategický pilíř, kde pomáháme vládě lépe zvládat vlastní obrané jednotky, lépe jim velet a lépe je podporovat. Měli jsme tam vždy vzdělávací a výcvikový pilíř, který je nejviditelnější, ale je třeba se na něj dívat v kontextu dvou ostatních. Tedy pilíř výcvik. Pro první mandát EUTM jsme vycvičili osm eh, malýských praporů, které jsou dnes nasazeny a které, které si vedou dobře. A my jsme přestali se školením těchto praporů v Kulikuru, to je středisko, které se navštívili, abychom se pustili tzv. decentralizace. Máme mobilní pomocné a poradní týmy, které cestují na jednotlivé, na jednotlivé místa do GAO, do SEDu, na další místa. Je to poměrně plodné a e, umožňuje to jít do míst v Mali, kde je potřeba pomoci a kde je potřeba vytvořit e, síť velení v jednotlivých malijských e, regionech. Řeknete asi, že to ne, nemůže odpovědět na, odpovídat na jednotlivé potřeby, ale máme partnera, malískou armádu, která bojuje, která má ztráty, která uskutečná nábor pěti tisíc vojáků a EUT Mali přispěla k vycvičení eh, malíců. Malíci nikomu nezdělili, že budou že uspořádají nábor vojáků, takže my jsme připravili školitele těchto, novo, těchto nových jednotek a s tím se ta nová mise vyrovnala. Kromě toho pokračujeme v strategickém pilíři a v pilíři výcviku. Budeme vyhodnocovat mandát této mise do konce roku a potom, se, potom zaměříme mandát podle vývoje regionalizace u G5 a také priorit to je vůle členských států. Všechny tyto mise by neměly mít eh, by měly mít jako základní mandát činnost ve prospěch příslušných zemí. Tedy chceme zachovat eh, ten jádrový mandát těchto misí. Poslední věc, kterou jsem chtěl doplnit, vy určitě jste slyšeli, bohužel, o útoku 18. června v Bamaku, kdy voják EUTM byl bohužel zabit a Portugalsku bych chtěl vyjádřit účast, protože se jednalo o portugalského vojáka. My jsme se z toho poučili, ale pokud se budeme bavit o dopadu na misi EUCAP nebo EUTM, je to skutečně místo, kde je možné se z toho poučit. Malíci bojovali. Před dvěma lety by utekli. Malíci udrželi to území a policisté Mali se chovali stejně a obě mise byly zapojeny, aby jim pomohly v následných krocích, ať už jde o forenzní kroky, anebo po poučení a vytvoření tedy pozitivního přístupu, sběr informací, zlepšení naší činnosti. Skončím touto událostí, která dobře ukazuje, že od začátku našeho působení v Mali a v Sahelu přes eh, pomalý pokrok a připomínám, že jednáme v zemích, které jsou ve válce nebo v krizi, tak naše aktivita je rozmělněna právě tím omezením, o kterém jsem hovořil. Ale ta činnost je přítomná, je efektivní. A jsem zcela připraven zareagovat na vaše otázky. Thank you, director. Děkuji, pane řediteli. A v tuto chvíli žádám členy, aby kladli dotazy. Pan Galer. Vielen Dank. Já ich wünsche... Ano, děkuji. Já bych nám, nám bych eh, a samozřejmě především malícům bych eh, přál, aby naše snahy byly korunovány úspěchem, aby i mimo hlavní město byla hm, citelná přítomnost státnosti v Mali a abychom i my mohli přispět k tomu, že celý region bude znamenat, že Afričané jej zabydlí příslušnými strukturami a výbavou a budou je považovat za svůj domov a že těchto cílů společně dosáhneme. Věříte vy, že v oblasti ECOWAS a spolupráce jednak v rámci té G5, ale i mimo ní, že lze dosáhnout trvalé politické vůle, respektive, že je přítomna a že by byly schopny tyto státy to utáhnout finančně sami. Ano, já chápu, že je chceme podpořit, ale musí přece dříve nebo později nastat moment, či z těch států nějaká připravenost k tomu postavit se na vlastní nohy. Jak to vidíte? Děkuji. Děkuji, paní Jana Gomeš. Děkuji. Děkuji. Děkuji za vaše slova. Podobně jako paní Mogherini, onehda, pokud jde o zabitého portugalského vojáka při teroristickém útoku proti misi EUTM v Mali. To je právě otázka, kterou bych vám chtěla položit. Rozumím vašemu vyjádření a návaznosti na mise v dalších zemích regionu. To je zásadní pro to, abychom čelili teroristickým sítím, které tam působí. Ale kladu si otázku, do jaké míry je možné to vyřešit pouze skrze výcvikovou misi ve vojenské oblasti. Do jaké míry se cítíte podporováni ve snaze o dlouhodobější úsilí, kde by bylo třeba dbát na posílení eh, řádné zprávy a také rozvoje protože víme dobře, že to je zdrojem konfliktu. A to také dává záminku pro rekrutování bojovníků v Mali a v celém regionu. Můžete se snažit nasazovat eh, vojenské prostředky mimořádného charakteru a docílit výsledku, v, eh, pokud jde o reakci vojenských jednotek, ale pokud v oblasti veřejné zprávy a rozvoje ta situace se nezlepší a v očích místních obyvatel zejména, tak nakonec se více vystavíme nebezpečí. Takže do jaké míry si myslíte, že právě dochází k integraci politických cílů a také rozvojových cílů? Pan Etheridge. Uh, ano, děkuji. Jenom v podstatě navážu na tu poslední otázku do jisté míry. Samozřejmě slyšíme o tom, jak se buduje ta mise a ty složky a chápu, co jste v tomto smyslu říkal, že to musí jít krok za krokem. Ale mě fascinuje toto, říkám si, jak daleko zajde toto zapojení a říkám si, že tady může být bezpečnost, tedy eh, nebezpečí toho, jako u všech podobných situací, kdy se pleteme, jak si zaplétáme do nějakého takového regionu. Víme, že jsou to nesmírně nebezpečné oblasti světa. Víme, že už tady, jak jste říkal, došlo k té smutné ztrátě jednoho uh, života. Takže Samozřejmě se do těchto konfliktů zapojujeme z dobrých důvodů, snažíme se tam budovat nějakou přítomnost vojenskou, ale často nemáme vůbec eh, v tu chvíli už jasnou představu o tom, kdy to skončí. Takže toto mě zajímá, tato, tato strana věci. Takže bych velice rád eh, si od vás poslechl, jak si myslíte, eh, že, že tady je nebezpečná tato mise. Protože tady skutečně v podstatě eh, se necháváme zatahovat do toho, co zbylo po našich, řekněme, koloniálních chyba, chybách z minulosti. Děkuji. Pokud to správně chápu, nikdo další už se nehlásí, takže já si dovolím také položit otázku. Tento region je nesmírně důležitý i vzhledem k tomu, že tam může dojít k tomu efektu přelévání do ostatních oblastí. Samozřejmě to také souvisí s tou migrační vlnou do EU. A je tam na, v tom regionu přítomná celá řada různých aktérů. A to přes, řekněme to, společné úsilí EU. I dnes jsme si vyslechli informace o francouzské přítomnosti v Nigeru například ve spolupráci s americkými složkami. Takže je možné či snadné to koordinovat a jakou by to přineslo přidanou hodnotu? Jaké jsou tam v tuto chvíli tedy ty eh, podmínky pro koordinaci mezi tou celou řadou aktérů na místě? My během naší mise do Mali jsme se tady přesvědčili o tom, že francouzská, eh, francouzské angažma v této eh, oblasti je nesmírně cené. Byli skutečně velice eh, jejich zástupci zkušení, ochotní s námi hovořit a také tam docházelo k velice dobrým výsledkům, a to i v, jiným oblast, v jiných oblastech. Takže já se chci zeptat na to, jestli je možnost dosáhnout nějakých koordinovaných kroků na druhé straně jsme si vědomi toho, že po teroristických útocích v Paříži, v klubu Bataclan a na jiných místech, tak Francie žádala o možnost, řekněme, eh, zmenšit počet nebo zapojení svoje Eh, do těch, tohoto úsilí o stabilizaci v některých regionech, například v Sahelu. Takže možná naše kolektivní úsilí v tomto smyslu by bylo dobré, i když samozřejmě tehdy eh, ten, za, eh, ten požadavek zazněl bilaterálně. Takže já se ptám, jak bychom měli hodnotit celkovou západní přítomnost. tedy i zemí, které jsou členskými státy NATO v tomto regionu. Jak byste zhodnotil výsledky? Hovořili jsme také o mandátu EUTM a jiných misí. Takže máte nějakou představu o časovém plánu? o tom, dokdy by tam ta naše přítomnost měla trvat. Prosím, máte slovo. Možná bude ještě druhé kolo otázek, ale to nevíme. Děkuji za vaše eh, otázky, které prokazují, že téma znáte a že se o něj zajímáte, což potěší a skutečně také někdy poukážete na bolavé místo. Abych tolik netrpěl, tak odpovím obecněji Nejdříve na vaši otázku, paní předsedkyně. Co se týče společných snah a zájmů EU, proč se EU angažuje v Sahelu? Ze dvou důvodů. Kvůli stabilizaci a kvůli našim cílům. Nehovořím o migraci, nebudu hovořit o vývozu terorismu, ale nebudu hovořit o nákaze těch skupin, ať je to Al-Qaida v Magrebu, Boko Haram a jsou hrozbou pro samotný africký kontinent a spolu s SBOP a dalšími prostředky se snažíme je zadržet. Vytvořili jsme nadnárodní síly v oblasti jezera Čad a to jsou příklady, které ukazují, že pomáháme Afričanům, ale máme také vlastní zájmy. Mezinárodní koordinace je třeba vědět, že jsou tady různé typy subjektů. Bilaterální, jako je Francie, spolu s Američany, a to je ta horní část spektra. Protiteroristické bojové akce dělají to, co nikdo jiný nedělá. Dále máme ty síly, které mají celé spektrum. V Mali je to MINUSMA. Je to alžírské dohody a další aktivity DDR. A my se snažíme o to, aby nedocházelo ke zdvojování. A třetí subjekt, to je Evropská unie, která působí v prostředí, které je identické, tedy ve vojenském prostředí, případně s misí EUK v civilním prostředí a plní jiné úkoly. My vytváříme kapacity a EUTM je tam část výcviku, trénink, ale také další součásti. A chceme zamezit zdvojování činnosti. Za druhé, chceme zajistit, aby doplňkovost v té činnosti byla neustále zajišťována. A také chceme dělat něco, co ty druzí nedělají. Tedy koordinace v tom nejlepším slova smyslu s dalšími subjekty v Mali. Je to složité ty cíle jsou poheblivé pro nás, protože malíské subjekty, vracím se k politice a otázce paní Gomeš, někdy je velmi obtížné donutit naše partnery, aby dělali to, co mají dělat. A kterou, jakou politickou páku máme vůči místní vládě, aby dodržovala své závazky, abychom jim mohli co nejlépe pomáhat. To je součást dialogu, kde odpovědi nemám. A my se snažíme tomuto dílu přispět. Další otázka, kterou jste položili, se týkala po pařížských atentátech Francie eh, využila článek 42.7 a posílala jednotky MINUSMA, protože jedna z, jeden z nedostatků mise MINUSMA je, že pokud je o kontrolní a velící mechanismy, logistiku a schopnost rychle jednat. A my vlastně poskytujeme tyto schopnosti misi MINUSMA. Německo a další země posilují tuto misi. Je to operace OSN, která má největší ztráty od v minulých letech. Takže i pro ně je to výzva. Nebudu rozvíjet mandát misí OSN, to je jiná diskuse, ale zapojení a doplňující činnost na to navazuje. A takže se vrátím k, na otázku pana Eteriče. Mission Creed Viděli jsme, jak postup, některé mise trvají věčnost a nebylo to vždy v Evropské unii. Některé mise podle SBOP jsou poměrně mladé, nejstarší je v Bosně, ta je poměrně mladá, když ji srovnáme s misí v, v Libanonu a s misí v Kongu. Ale tomu se snažíme zamezit. A proto jednou za dva roky provádíme přehodnocení našich eh, misí z strategického hlediska a pokud mandát eh, členským státům nevyhovuje, tak nedostaneme vlastně příslušné vojáky. A to je, to je základ. V našich misích, ať jsou jakékoliv, ty mise nejsou jednolité, jsou různorodé a proto máme ty tři pilíře. A pokud bychom přestali s výcvikem, tak jsme přišli do další fáze. Pokud decentralizujeme, tak myslíme také na druhou fázi. A nakonec, eh, a to je otázka pana Galera, eh, kapacita absorpce a vlastního a lokálního přivlastnění těchto misí je pro nás eh, cílem. Ty mise jsou také tomu uspůsobeny. SBOP neváhá s ukončením misí. My jsme ukončili mise v Kongu, my jsme ukončili misi v Gvineji Bissau a v určité fázi jsme byli schopni provést eh, kontrolu kvality u těch misí. A pokud je o omezení SBOP, tak eh, mise v Mali také dojde k omezení. My nejsme mise Barkan, my nebudeme dopra- doprovázet bojové jednotky, jak činí jiní. A, a zjišťujeme to, co zjistili ostatní. Otázka vý, výzbroje a výstroje, otázka podpory. To je eh, vlastně cíl veškerých otázek, které jsem dostal, zejména ze strany paní Gomeš. Bezpečnost a rozvoj. Tak schrnuji vaši otázku. Ve skutečnosti my jsme jenom jednou částí té odpovědi. Je tu otázka řádné veřejné zprávy, tedy takzvaný state building a také část výchovna. Tyto země mají překotnou demografii a pokud nebudou řádně vzdělány, tak půjdou jinam. A to je třeba také vzít v úvahu. Síla G5, jednotka G5, která vzniká a jejíž mandát jsem zmínil, se nezabývá jenom vojenskou problematikou, ale také návratem státu, návratem občanské společnosti a návratem populace. Tedy právě v tomto světle se ocitáme, a to je nepochybné, tedy bezpečnost obrana, e SBOP ale také máme svěřenský fond, který řeší další otázky, to reaguje na migraci, vytvoření svěřenského fondu na samitu v Lavaletě a na tom se podílejí i členské státy. A endemický problém, kdy se snažíme eh, neucpávat jednotlivé úniky, ale řešit situaci globálně. A Cílem je zjistit, že dochází k pokroku, že tento pokrok může být nějakým způsobem umocněn. O to tady běží a závěrem eh, zmíním otázku pana Galera. Ekovás, regionální síly a všechny vaše otázky, proč se Afričané nestarají o své problémy sami. My se tím zabýváme a podpora jednotek G5 je novinkou. Podobně jako síly MGTGF, Afričané se snaží. Eh, tak trošku se postavili proti OSN, když to vytvořili, jednají mezi sebou a teď žádají o pomoc. A omezení té pomoci je, to musí být také stanoveno. Je třeba, aby si stanovili rozumné ambice, které budou schopny unést. A úloha afrických regionů a to se týká ECOWASu a společenství západní Afriky. CDAO je nejméně rozvinutou oblastí v Africe a když došlo k porážce armády v Mali, tak ta činnost nebyla efektivní. Takže působíme skrze jiné nástroje a to je v pravomoci regionálních organizací. Tolik eh, jsem vám chtěl sdělit k vašim otázkám. Věřím, že jsem byl dostatečně přesný, ale jsem připraven ty otázky rozvinout, pokud bude třeba. Thank you very much. Děkuji vám velice. Děkuji vám za takto dnešně zajímavou výměnu názoru. A chci vás i člen našeho výboru informovat, že ve druhé polovině, konkrétně koncem letošního roku, máme společně s výborem AFET misi do Eh, centra eh, Africké unie v Addis Abebě a potom se vydáme do Nigéru, takže se snažíme být přítomní v tom regionu a snažíme se mapovat, co tam je zajímavého a co bychom měli znát. Děkuji vám za tuto rozpravu. Je něco do různých? Ne? Dobrá, proto bych vám ráda poděkovala, přeji vám nejkrásnější možnou dovolenou a další zasedání se bude konat 4. září. Tedy vše dobré, hezké léto a připomínám, že e, příští týden je Řím, Neapol, Katánie, Středomoří a tam se seznámíme se za, s námořními snahami v regionu. No a samozřejmě ještě přirozeně paní předsedkyně děkuje tlumočníkům, my děkujeme za pozornost, děkujeme za přání. Paní předsedkyně říká, zasloužíte si je, děkujeme.